zástupkyně komise k těm posledním hrůzným činům spáchaných na severu Nigérie. Takže paní uh, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Násilí ze strany Boko Harama na severovýchodě Nigérie se každým dnem stupňuje a více ohrožuje celý region. A já vám děkuji za to, že jste zařadili tuto debatu na pořad jednání. Myslím, že je to opravdu klíčové, stejně jako diskuse o našich vlastních hrozbách pro bezpečnost. Nesmíme ztrácet ze zřetele to, co se děje jinde, protože velké teroristické hrozby všude ve světě jsou také součástí naší komunikační strategie pro boj proti terorismu. V uplynulých měsících stovky nevinných civilistů byly zavražděny, tisícovky jich byly přemístěny. Útok na město Bagu v uplynulých dnech je jen jedním útokem z řady. Stává se tato hrozba celoregionální. Cílem je rozšířit teror a získat územní kontrolu. Boko Haram se zaměřuje na všechny, na křesťany, muslimy, tradiční eh, vůdce, učitele, studenty, farmáře, obchodníky, ženy, děti, celé vesnice, ale dovolte, abych zdůraznila především útoky na křesťany a také na dívky, především na studující dívky, které jsou silným symbolem změny ve společnosti. Čísla jsou opravdu děsivá. Od roku 2009 bylo zabito více než 13 tisíc lidí, více než polovina v roce 2014. 1,5 milionu lidí je vnitřně přesídleno, 52 tisíce 000 uprchlíků je v Nigeru, 37 v Kamerunu a další jsou v Čadu. Třeba eh, říci, že to vytváří také tlak na místní komunity a další konflikty. Bude velmi obtížné, aby se zde v těchto třech státech eh, konaly volby. Evropská unie je angažována při podpoře těchto zemí v jejich boji proti Boko Haram. Otázka je, co efektivně můžeme udělat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. A cokoliv uděláme, musím zdůraznit, musíme udělat v úzké spolupráci s konkrétními zeměmi. Z krátkodobého hlediska potřebujeme efektivní humanitární a vojenskou odpověď na tuto krizi. Byla vytvořena společná mezinárodní task force, ale zatím ještě nebyla mobilizována. Evropská unie chce podpořit koordinaci této síly a poskytuje už 10 milionů eur nigerijskému poradci pro národní bezpečnost. Musíme také poskytovat humanitární pomoc uprchlíkům a vnitřně přesídleným osobám. Z střednědobého hlediska je důležité, aby lidé v této oblasti měli také perspektivu rozvoje a pracovních míst a vláda musí být schopná chránit a reagovat na jejich potřeby. Je třeba získat srdce a mysl eh, těch lidí, kteří tím byli zasaženi, protože jinak nedosáhneme svého cíle. A je třeba doplňovat, eh, tedy dodržovat eh, pravidla aby je dodržovaly také bezpečnostní složky. Měli jsme také ministerský dialog s Nigerií. V listopadu tam jsme vyzvali Nigerii, aby urychlila implementaci akčního plánu a posílila dodržování lidských práv, aby Evropská unie a další státy mohly spojit síly v konkrétních iniciativách, která by byla efektivnější. Děkuji a nyní zde máme řečníky za jednotlivé frakce, jako první na minutu a půl za EPP Davor Stýr. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, zatímco pozornost Evropy se zaměřovala na barbarské útoky v Paříži, v Nigérii Boko Haram napadl město Bagu. A proto chci zopakovat slova katolického arcibiskupa, který pozoroval tu pozitivní reakci po útoku na francouzské občany, ale potřebujeme stejnou reakci mezinárodního společenství, když k takovýmto útokům dojde v Nigerii, Kamerunu nebo v jiných zemích. Je normální, že reagujeme silněji, když se něco stane nám na našem vlastním kontinentu. Musíme být hrdí na solidaritu celé Evropy s oběťmi v Paříži, ale naše hodnoty jsou univerzální a proto musíme ukázat solidaritu s oběťmi islámského terorismu v Nigérii. V Bagze bylo zabito 2000 lidí, musíme říci, že svůj Baga. Boko Haram vytváří chalifát na severu Nigérie a stává se globální hrozbou, stejně jako džihadisté v Sýrii nebo v Libii. Na závěr chci říci, že musíme zaměřit své rozvojové cíle tak, abychom vzali v úvahu tuto hrozbu terorismu. Boko Haram získává půdu kvůli neefektivitě nigerijských institucí, takže musíme pomoci rozvoji Nigérie. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Za socialisté demokraty bude dvě minuty hovořit pan Neuser. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážená paní místo předsedně oběti atentátu v Paříži v posledních dnech oprávněně vyvolali e, naše, e, náš soucit. E, a všichni známe tento výraz, že suis Charlie ale mně chybělo eh, také heslo Všichni jsme eh, Nigerejci. Eh, myslím si, že mm, tím by vyjádřila Evropa také zájem o tyto lidi, kteří si to zasluhují. Jsme bezmocní z hlediska těchto teroristických aktivit v subsaharské oblasti, to znamená Mauritánie, Mali, Nigérie, Kenia, Somálsko. Jsme zde bezmocní? Musíme eh, podporovat politické elity v těchto zemích a zvláště v Nigerii. Členské státy pomáhaly eh, vycvičit eh, bezpečnostní jednotky, ale bylo to neúspěšné. Ty bezpečnostní jednotky operují často bez demokratického oprávnění, bez jakékoliv kontroly. A i to patří k tomu pravdivému obrazu, když hledáme příčiny eh, aktivit Boko Haram a ostatních teroristických skupin. Musíme se podívat na to, jakým způsobem bojovat proti korupci právě v Nigerii. V těch posledních deseti letech 80 milionů eur eh, bylo pohlceno těžebním průmyslem. A eh, jsou to prostředky, které tato země potřebuje. Je nutné konstatovat, že politická elita, stejně jako armáda, se obohacovaly na úkor nesmírné chudoby. Chci poukázat na aktivitu nevládních organizací v Nigerii. Ty jsou dobré, existují tam, existují tam občanské společnosti, které musíme výrazně podporovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Noizere. A nyní za EKR Kolega Velder, jednu minutu. Vážený pane předsedo a paní místo předsedkyně, Arcibiskup na začátku eh, tohoto týdne si stěžoval na to, že Západ se nezajímá o skutečné nebezpečí Boko Haramu. Kde je solidarita Západu s Nigérií, která trpí krvavým terorem eh, islámských teroristů. Minulý týden, eh, minulý měsíc ministr obrany Nigérie prohlásil, že jeho armáda prohrává ve válce proti Boko Haramu. A prohlásil, že pouze mezinárodní účast by pomohla porazit toto hnutí, ale sousední země, jako je Kamerun a další, chtějí se také postavit proti tomuto hnutí a proto je nutná vojenská reakce na tuto výzvu v oblasti kolem této země. Doufejme, že budou na toto místo také vyslány jednotky z Evropy. Děkuji, eh, vážená paní představitelko. Toto násilí džihadistických eh, teroristů se k nám přiblížilo opravdu děsivě, když byli vyvražděni tito eh, novináři. Máme zde dogma násilného islámu a islámismu. Potřebujeme tedy větší otevřenost, ale nejen pokud jde o tyto extremisty, kteří ohrožují eh, svobodu eh, slova, ale v Nigérii jsou eh, cílem a terčem Boko Haram dívky, především vzdělané dívky, kterým je upíráno právo na západní vzdělání. Hájit ideologii takovýmto násilím, to je uh, znak slabosti. V roce 2011, když jsem byla pozorovatelkou nigerijských voleb, tak jsem viděla, že tam docházelo k teroristickým útokům na eh, mládež. Mládežnické organizace eh, pomáhaly při organizaci voleb a byly terčem Boko Haram. Používali tento týden také děti jako živé bomby. My odsuzujeme tyto eh, útoky a vyjadřujeme soustrast s rodinami obětí. Je důležité, abychom si v Evropě uvědomili globální povahu džihadistického teroru. Oběti pocházejí ze všech částí světa. Je důležité také uznat, že v Nigerii dopad terorismu se stal spíše pravidlem než výjimkou. Musíme se hrát aktivní roli, abychom skončili s brutalitou a bojovali proti islámskému státu Boko Haram a al qaidě Děkuji a za levici GUNGL Matt Carty na minutu a půl. V Negary to byl zničující týden. Smrtelných obětí jsou tisícovky a lidé, kteří hovoří o tom, co se stalo v Bagu, v Vaze, to je opravdu děsivé. Více než 2000 lidí bylo v několika dnech vyvražděno a bezpečnostní složky a stát byl zcela neschopný zasáhnout, aby je zachránil. Je třeba říci, že nigerijský stát eh, není bez zodpovědnosti za nedávnou eskalaci zneužívání a porušování lidských práv. Amnesty International si myslí, že 950 podezřelých členů Boko Haram eh, umřelo kvůli vyhladovění a také mimo soudních poprav, ke kterým došlo v roce 2013 v Nigérii. Nicméně nic nemůže omluvit činy Boko Haram, protože Udělat z dítěte živou bombu, to je zcela neuvěřitelný akt, který musí být odsouzen. Takže teď je na nás všech zodpovědnost, abychom investovali stejné zdroje při řešení příčin těchto zvěrstev, jako kdyby se to stalo kdekoliv jinde na světě. V týdnu, kdy tato sněmovna hájila svobodu médií a svobodu slova, musíme také říci, že sdělovací prostředky mají povinnost ukázat v Evropě i celému světu, co se děje v Nigerii, protože pouze tak přinutíme vládu, aby se také zapojila do boje za spravedlnost v regionu. Děkuji. Od pana se je tady modrá karta. Přijímáte ji? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nesmíte li, že příčina da se slučují tezi žestokosti v Nigerii? Nemyslíte si, že tato zvěrstva v Nigérii jsou způsobena selháním nigerijské vlády? Nemyslíte si? problém s mikrofonem. Něco se děje s vaším mikrofonem, protože znovu nám nefunguje tlumočení. Tak mám začít znovu? Jaký kanál nefungoval? Anglický. Channel 2. Can you say something perhaps? Můžete možná něco říci, abychom si ověřili, že funguje tlumočení? Ano, něco. Takže to mám říct bulharsky. Ne, nemáme, nemáme anglické tlumočení. Co s tím budeme dělat? Mohl by to technik, prosím, vyřešit? Prosím vás, řekněte ještě něco. Jedna, dva, tři, zkouška. Yes. No, no. OK, now start again. Tak teď už snad ano, tak začněte prosím znovu. Vážený kolego Karty, nemyslíte si, že selhání nigerijské vlády je hlavním důvodem těch zvěrstev, eh, které páchá islámský terorismus v této zemi. Nemyslíte si, že mezinárodní společnosti, které profitují z přírodních zdrojů Nigerie, by také měly být obviněny? Nemyslíte si, že pouze vojenská síla může vyřešit eh, terorismus Boko Haram? Nemyslíte si také, že bychom měli pomoci stejně, jako jsme projevili solidaritu s oběťmi terorismu v Evropě. Ano, já souhlasím úplně se vším, co jste řekl. Možná jen dodám, že k tomu, co jste říkal, že jedině vojenské řešení eh, by bylo přínosné to bych spochybnil. Musí zde být samozřejmě bezpečnostní odpověď, to je jasné, ale myslím si, že velkou zodpovědnost nesou mezinárodní společnosti, hlavní zodpovědnost nese nigerijská vláda a ano, musíme ukázat stejné rozhořčení a to se týká Evropského parlamentu i vlád členských států. Je třeba zajistit, že tato zvěrstva se už nebudou opakovat a nebudou pokračovat bez povšimnutí, protože skutečnost je taková, že v našich členských státech jsou lidé, kteří si neuvědomují, že se to stalo teprve před týdnem. Heidi Hautala za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to minimum, které můžeme udělat, když truchlíme za oběti teroristického útoku na francouzský satirický týdeník, je to, že to budeme mít na pořadu jednání našeho plenárního zasedání. A já se připojuji k těm, eh, kteří litují toho, že mezinárodní společenství věnuje tak malou pozornost vyhlazení města Bagy na severu Nigérie. Musíme udělat maximum proto, aby proběhlo mezinárodní nezávislé vyšetřování toho, co se skutečně stalo, protože čísla jsou velmi různorodá, ale obáváme se, že až 2000 lidí přišlo o život v těchto hrozných útocích. Eh, Niger, nigerijská armáda uprchla, eh, když eh, došlo k těmto útokům. Samozřejmě Nigerie je nezávislá země, ale my je musíme podpořit v boji proti terorismu. Musíme také podpořit eh, ECOWAS, což je Organizace pro spolupráci západoafrických zemí. Musíme se angažovat také na spolupráci s nigerijskou vládou a členskými státy ECOWASu, aby konečně bylo skoncováno s těmito teroristickými útoky. Na závěr chci také říci, že ještě nevíme, co se stalo s těmi děvčaty, stejně jako říkáme, Žusví Šárli bychom mohli říci, že jsme těmi dívkami a měli bychom se o to postarat. Děkuji a nyní jednotliví řečníci jako první eh, na minutu a půl Santiago Fisas Excela. Byla věnována velká mediální pozornost brutálnímu masakru v Paříži a v, na Blízkém východě Velká mediální pozornost byla věnována brutálnímu masakru v Paříži. Další brutální organizace Boko Haram, která tvrdí, že západní vzdělání je zakázáno, řádí v severní Nigérii. Nemáme mnoho informací z Nigérie, ale poslední informace říkají, že asi tři tisíce lidí zahynulo v poslední eh, kampani plné teroru a 1,5 milionu lidí muselo prchnout před eh, boji. A stejné, stejní extrémističtí islamisté uneslo přes 300 děvčat, které jsou stále nezvěstné. A zdá se, že řada z nich byla prodána do otroctví a násilně museli konvertovat eh, k islámu. Jsou prý drženy v táboře eh, v táboru v Kamerunu a eh, denně znásilňovány. Neexistuje rychlé a snadné řešení, ale můžeme si být jistě tím, že Evropská unie či Západ nebude úspěšnější v Nigerii, než jsme byli jinde na Blízkém východě nebo v severní Africe. Je třeba podpořit větší regionální spolupráci a skutečně globální reakci. A toho nedosáhneme jenom cestou OSN, ale zejména britského společenství národů. A svobodné spolo, spojování eh, národů, které mají společnou kulturu a společný jazyk, je mnohem užitečnější než Evropská unie, která má mnohem více vlastních problémů k řešení. Děkuji. Děkuji. A nyní projevy individuálních řečníků. První je pan Fisas Eichtela. Děkuji, pane předsedo. Evropa nemůže eh, zůstat v klidu v určité situaci, kterou vytvořil Boko Haram v Nigerii. Eh, tato zvěrstva jsou opravdu obrovská. Často se jedná o mladé eh, oběti, které jsou zcela bezbrané a používají se děti jako živé bomby. Eh, Nigérie spolu s ostatními sousedními zeměmi nemá dost cíly, aby čelila Boko Haram a proto potřebují podporu mezinárodního společenství pod eh, vedením OSN. Uznání akcí Boko Haram a další eh, teroristické útoky jsou také vyostřeny tím, že 14. února budou eh, probíhat volby. Já chci poděkovat za to, že jsem byl jmenován šéfem pozorovací komise pro tyto volby. Už teď se připravuje tým, který bude sledovat eh, tento proces. Já se k tomu brzy připojím. Bude to vypadat jinak než v minulosti, protože zde bude možnost, eh, aby se tato eh, mise rozmístila pouze na omezené části území. Evropská unie má velký zájem na tom, aby proběhly inkluzivní, eh, důvěryhodné a transparentní volby v Nigerii. Budeme analyzovat celý volební proces a nejen tedy ve volební den, budeme věnovat pozornost jakémukoliv sporu, ke kterému může dojít v průběhu procesu a po ukončení voleb. A především Děkuji, předsedkyně přerušila řečníka a nyní má slovo paní Kiengu na dvě minuty. Grazie, signora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. V den, kdy islámský extrem, extremismus udeřil na Francii, tak v Nigerii zautočila Boko Haram. Je to stejná ideologie smrti, která zautočila v Evropě. Zaslouží si tedy stejnou reakci. Paní předsedkyně, Evropa, která v neděli byla v Paříži, musí být konzistentní. Musíme čelit této obrovské výzvě a musíme začít v Nigerii, než bude příliš pozdě. Nemůžeme jen nečině přihlížet masakru tisícovek lidí. Evropa musí být eh, iniciátorkou mezinárodní task force, kde budou zapojeny i regionální organizace. Musíme připravit eh, strukturované dlouhodobé odpovědi. Boj proti terorismu znamená také vykořenit hluboké příčiny, které vedly k jeho vzniku. Znamená to bojovat proti uh, Hmm. negramotnosti, nerovnosti, nedostatečnému rozvoji, eh, špatnému přerozdělování eh, zisku z využívání přírodních zdrojů. Je třeba také ochraňovat eh, demokratické instituce a stimulovat politickou účast. Připomínám, že v Nigerii se blíží prezidentské volby. Je třeba dát také budoucnost dětem, které jsou využívány jako válečné nástroje. A je třeba také spolupracovat s africkými demokratickými lídry. Je třeba aby někteří lídři, jak zde bylo připomenuto, i ze strany vysoké představitelky Mogherini 11. ledna byli v Paříži. Otevřte dveře mírovému a demokratickému procesu proti násilí. Budeme říkat, jsem Afrika, jsem Baga. Děkuji. Děkuji a je tady pro vás modrá karta od pana Bonana. Přijímáte tuto modrou kartu? Prosím, máte 30 vteřin. Ano, paní předsedkyně, chtěl jsem se zeptat kolegyně Kienge tady hovoříte o Nigerii, ale já bych vám chtěl ukázat fotografii. Podle vás tento pán, to je londýnský imám, který říká, že eh, kdo útočí na Mohameda musí umřít. Neměl by být okamžitě zatčen, pokud by Evropa skutečně existovala. A toto bychom měli zničit. To nesmí dělat imám ani, ani eh, v Londýně. Paní Kenge, máte 30 vteřin, ano. Myslím si, že tato otázka je zcela mimo mísu. Nesmíme směšovat nemocnou islámskou ideologii s našimi demokratickými hodnotami. A myslím, že touto otázkou se nesmíme nechat svést na stejnou úroveň. My se nikoho nebojíme a jsme schopni rozhodnout také podle našich hodnot, podle svobody slova jsme schopni rozhodnout, co je dobré pro naši společnost a co je třeba odstranit jako rakovinu z nemocného těla. Děkuji. Děkuji. Pan Nart má minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Mogherini, problém je praktický, ne teoretický. Můžeme hovořit o strukturálních formách v Nigerii, které budou trvat roky, ale v tuto chvíli mezi eh, městou, městem Baga a e, přechodem, hraničním přechodem do Libie je den a půl cesty, tam se pašují drogy a vojsko v Nigérii je neefektivní, protože je skorumpovaná. E, kamerunská a nigerská armáda zase téměř neexistuje, je příliš malá. Jedině Čad by mohl pomoci a je třeba zastavit páchání těchto zločinných činů na tomto území a pouze evropské síly jsou schopny eh, zapečetit hranice a jsou schopny pomoci. Budeme dělat něco více než nějaká retorická prohlášení, abychom se uklidnili, anebo začneme konečně uplatňovat praktickou politiku v terénu ve spolupráci se sousedními zeměmi. Děkuji paní Lambert na jedna minut, jednu minutu. Děkuji. Eh, pane předsedo, hovoříme o největší ekonomice Afriky, země, která poskytuje eh, nejvíce mírových sil v Africe a eh, víme o korupci, o nerovnosti, o tom, že velké částky se nedostanou ani do terénu a je tu velká míra nerovnosti, chudoby, děti bez vzdělání a útoky na školy a mizogyní útoky na děvčata jsou o to více hrůzné. Je možné kritizovat reakci současného prezidenta, poslal také kondolence do Paříže a nic neřekl o Balze. Je těžké získat informace, víme, že Boko Haram narušuje komunikační systémy, ale věříme, že vláda Nigérie skutečně bude brát tuto otázku vážně a bude k tomu přistupovat otevřeně řada lidí nebude moci volit ve volbách eh, v listopadu, protože jsou přemístěné, jsou uprchlíky a skutečně potřebujeme mezinárodní podporu, abychom to mohli změnit. Paní Lambert, přijímáte modrou kartu od pana Carvera? Pane Carver, prosím, 30. Děkuji, děkuji kolegyně Jean, že přijímáte modrou kartu. Sdílíte mé obavy nedostatek ustanovení v nigerijské ústavě, kde je zajištěna rotace a tato otázka nebyla zachována a prezident Jonathan tedy to nerespektuje a třeba se vrátit k rotujícímu prezidentství. Eh, rotující prezenství je věc, kterou si musí vyřešit Nigerici a good luck Jonathan sám řekl, že byl zvolen jenom jednou a má právo se op, opět nechat zvolit. Samozřejmě je třeba zajistit mnohem demokratičtější proces při volbách. Já jsem ráda, že tam budeme mít pozorovatelskou misi a skutečně třeba, aby lidé mohli volit a aby ta volba byla platná zda to bude opět good luck Jonathan nebo pan Bakary, ať je to kdokoliv, je třeba, aby skutečně se vyrovnali s problémy a nepředstírali, že ten problém neexistuje. Děkuji paní Lambert. A nyní má slovo paní Valenciano na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dívka mladší deseti let vybuchla jako živá bomba na tržišti Bornu zničila spoustu lidských životů i svůj. Také bychom mohli hovořit o Paříži a ne o Nigerii. Ale co se děje v Nigerii? Co potřebuje Nigerie, aby mohla bojovat eh, proti tomu vražednému šílenství Boko Haram? Jaké možnosti máme reálně a naléhavě pomoci Nigerii? Zabíjejí dívky, ženy, používají tržiště, jako prostor pro své násilí. Je to celé symbol toho, co toto vražedné smýšlení, pokud o tom můžeme hovořit jako o smýšlení, chce udělat eh, s civilním obyvatelstvem. Potřebujeme politickou inteligenci, velmi rychlou paní Mogherini, potřebujeme opatření a potřebujeme, aby Evropská unie byla přítomna a aby hledala možný život v této zemi, která je nejbohatší, největší v celé Africe. Děkuji a nyní má slovo paní Mici na jednu minutu. Pane předsedo, paní místopředsedkyně, zapomenutý masakr. Tak eh, média popisují vraždu dvou tisíce lidí v baze v Nigerii to je další záludný útok Boko Haram. Jak můžeme zapomenout na stovku děvčat unesených ze své školy? To je nejen hrozba pro Afriku, ale je to také hrozba pro Evropu. V Pakistánu Taliban útočí na děti a školy. A tragédie Charlie Hebdo přinesla terorismus do srdce Evropy. Proto se ptám, proč Evropa ignorovala teroristické organizace jako Boko Haram tak dlouho, kolik je třeba dalších zmařených životů, než uznáme, že to je hrozba pro světový mír. A tyto útoky jsou skutečně nejvyšší poplachem pro my Musíme hájit evropské hodnoty proti extremismu a terorismu. Paní Gomeš na jednu minutu nigerijská vláda nebyla schopna nebo nechtěla zastavit eskalaci hrůz ze strany Boko Haram, únos dětí a používání dětí jako lidských bomb. Boj s Boko Haram není věcí, kterou, kterou je možné provést čistě a krásně bojujete také se zločenskou sítí, která podporuje Boko Haram. A je třeba, abychom měli kolektivní odpovědnost za pomoc. Nigerie je partnerskou zemí v eh, AKT a je třeba, abychom Boko Haram donutili předstoupit před Radu bezpečnosti OSN. Je třeba chránit Nigerii s podporou sousedních zemí v Africe. Boko Haram je hrozbou pro mír a bezpečnost v Africe a pro mír a bezpečnost v celém světě. Paní Gomeš, přijímáte modrou kartu pana Eferidže? Prosím, pane Eferidži, 30 sekund. Děkuji. Mluvíte velmi vášnivě o působení na tuto zlou organizaci. A my jsme slyšeli mnoho o těchto debatách, ale souhlasíte se mnou, že když hovoříme o zapojení EU do tohoto scénáře, hrozí, že dojde k zpětné vazbě. A samozřejmě přísná kontrola na hranicích by zabránila těm zpětným vazbám a návratu do našich ulic. Paní Gomeš, víte, že řada lidí kteří jsou v Libii a kteří se chtějí dostat do Evropy, jsou z Nigery a chtějí uniknout tomu před tímto jevem. Já sdílím to, co říkala paní Mogherini, to je vše provázané. A pokud si myslíte, že se můžeme uzavřít a uchránit se v pevnosti Evropa, místo toho, abychom pomohli těm, kteří jsou našimi partnery a bojovali se stejnou teroristickou hydrou, která vytváří problémy v Evropě i pro naše partnery, tak budeme skutečně na tom velmi špatně. Další řečnice paní Jufrida na jednu minutu. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. V roce 2009 Boko Haram oznámil založení islámského chalifátu v Nigerii. Dnes 70 celé oblasti je v jejich rukou. Víme, že příští měsíc budou volby, ale více než milion a půl uprchlíků nemůže hlasovat a zatím ještě nebyly rozdány hlasovací lístky. Armáda je bezmocná a žádá o podporu mezinárodní společenství. To ale mlčí. Minulý rok bylo zavražděno 10 tisíc lidí. A minulý týden Amnesty International hovoří o vyvraždění dvou tisíc lidí. Právě v ten den, kdy došlo k útoku v Paříži, dívky byly použity jako válečné zbraně, jako bomby a nevědomky byly takto využity. Co se ještě musí stát? Na co ještě čekáme? Baga je pouhý začátek. Teď by se Boko Haram mohl zaměřit na úplnou kontrolu skvětající ekonomiky a nejzalidněnějšího afrického státu je třeba, aby Evropa neopustila eh, Nigery. Nestačí jenom napsat eh, já jsem a tak dále. Děkuji a nyní paní Gardia Sabal Rubial na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně především chci rozhodně odsoudit jakýkoliv atentát a jakýkoliv teroristický čin a také solidaritu s oběťmi a zasaženými zeměmi. Dnes hovoříme o Boko Haram. Včera jsme hovořili o atentátech v Paříži často s politováním konstatujeme používání násilí. Svět ohrožují tři metly. Nacionalismus, rasismus a fundamentalismus, náboženský fundamentalismus. Všechny tři věci mají společného jmenovatele. Iracionalitu, která je agresivní, všemocná a totální. A Boko Haram je jedna z těchto fundamentalistických iracionálních skupin. Je to opravdu ignorantská skupina, která ignoruje takové věci, jako je demokracie a lidská práva. Nemohli jsme zabránit vzniku Boko Haram, ale můžeme předcházet novým organizacím a novým adeptům. Hovořilo se zde o krátkodobých strategiích, jak bojovat, ale je zde dlouhodobá strategie, která je nevyhnutelná a to je vzdělávání, protože pouze tak pomocí vzdělávání a výchovy skoncujeme s tímto násilím. Je zde ještě modrá karta na vás od pana Carvera. Přijímáte? Ano, přijímá. Takže prosím, pane Carvere. Děkuji za to, že jste přijala modrou kartu, vážená kolegyně. Hovořila jste o tom my. Nebylo by lepší mít regionální řešení, aby ty trate- tragédie, které se staly v západní Africe, byly ponechány Commonwealthu a také Africké unii? než eh, aby to zase oponenti využili jako vstížnost eh, na západní intervenci. Paní Gardia Sabal. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že můžeme pomoci. Evropská unie musí hájit demokracii tam, kde je to potřeba. A je třeba pomáhat našim přátelským a spřáteleným regionům, aby mohli pokračovat v demokracii. Já si myslím, že Evropská unie se nemůže dívat jinam a nemůže nechat Nigérii, aby se sama vyrovnala s hrozbou terorismu. Myslím si prostě, že Evropská unie musí být tam, kde je jí potřeba. Takže máme catch eye. a začíná pan ne. Pro, na dvě minuty, prosím. Eh, tisztelt képviselőtársak! magam is részt vettem a múlt héten a. Děkuji. I já jsem se minulý týden zúčastnil velké pařížské manifestace. I já jsem Charlie. A odsuzuji jakoukoliv formu násilí. Evropa musí být spojena proti terorismu. Musí být jednotná. Jsem nejen Charlie, jsem i Baga, protože 8. ledna teroristé srovnali toto nigerijské město se zemí a zanechali za sebou spoustu mrtvých. Boko Haram už kontroluje 70 Nigérie a pronásleduje všechny, kteří nesouhlasí s jejich islámskou ideologií. My nemůžeme eh, zůstat se založenýma rukama, protože i jinak bychom byli vinni, protože Nigerie si to sama nevyřeší. Potřebuje naši podporu. Evropa může vrátit Nobelovu cenu za mír, pokud bude jen nečinně přihlížet tomuto násilí. Musíme skoncovat s tímto proléváním krve. Děkuji a další řečník. Žena paní předsedkyně, my odsuzujeme masakry, které proběhly eh, ve městě Baga. Jedná se o náboženský extremismus, který vede k tomu, že Boko Haram Eh, vrší eh, tyto incidenty. A vlastně eh, jde to od Guza až po hranici Kamerunu. A zároveň jsme svědky navýšení migračních toků směrem na jih Evropy, včetně Řecka, kam se dostávají tisíce přistěhovalců také přes Turecko. To je ta hlavní cesta kterou se dostávají přistěhovalci do Řecka a do Evropy. A místo toho, aby tento tranzit byl obtížný, Turecko usnadňuje tento tranzit. Turecko nezaujalo rozhodný postoj k režimu kalifatu v Syrii. Děkuji, pro Nigerii rok 2015 měl být rokem politických debat, projektů, nadějí s ohledem na legislativní a prezidentské volby v únoru. Nicméně bojuje se tam mačetami. Nebudou hlasovat tisíce lidí ve městě Baga, ne by se chtěli zdržet, ale prostě, že leží někde v nějakém společném hrobě anebo jen tak na ulici. Proč se to děje? Protože dochází k nelegálnímu obchodování se zbraněmi. Z Libie sem směřují a nelegální zbraně. Před několika dny jsme viděli velkou demonstraci v Paříži. Tato manifestace by mohla být i za ty mrtvé v Nigérii a ve středozemním moři, i jinde na světě nejen pro ty z Charlie Hebdo. A já chci vyjádřit eh, soustrast. Já jsem Charlie, jsem baga a nejsem hypokrit, nejsem pokrytec. Bentham. Paní předsedkyně, vysoká paní předsedkyně, vysoká představitelko, Situace v Nigerii je čím dál horší. V uplynulých dnech Boko Haram vyvraždila 2000 lidí. Evropa musí rychle reagovat. Budou probíhat legislativní i prezidentské volby, které ještě více odhalí slabost institucí. Musíme se připravit na to, co dělá Boko Haram obsazují malé vesnice, kde všechny vyvraždí. Největší bylo právě město Baga, které v minulém týdnu napadly islamisté. Zůstali tam eh, opravdu jen mrtví a trosky. Můžeme hovořit eh, o občanské válce v Nigerii. Jak se mám cítit bezpečný, píše jeden Nigeriec, eh, když naše naše vláda nic nedělá, dokonce neposkytuje ani pravdivé informace o počtu obětí v mém městě. Možná pro ně náš život nic neznamená. Evropská unie musí začít něco dělat, protože Nigérie nemá silné vojsko, které by je mohlo obránit. Děkuji a na závěr pan Jurek. Zase jedna minuta. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní Mogherini za to, že když jste hovořila o tragédii v Baze, že jste se zmínila o křesťanech. Děkuji o to více, že před dvěma dny předseda našeho parlamentu Martin Schulz připomněl, že spolucítí s těmi dvěma tisíci mrtvých v Baze, ale když vypočítával ideologii a diskriminaci, která nám hrozí, tak nejmenoval nenávist vůči křesťanům. Mlčení o nenávisti vůči křesťanů je samo o sobě aktem pohrdání s křesťany. A právě proto, paní předsedkyně, apeluji, aby nemlčela, abyste hovořila. Přeji vám odvahu. Děkuji. Je vous redonne la parole, Madame Mogherini, pour conclure ce débat. Paní Mogherini, na závěr této rozpravy. Uh... Děkuji. Bez zbytku sdílím a děkuji vám za tuto možnost, protože v neděli, když jsme pochodovali v Paříži, tak jsem také přemýšlela, podobně jako řada z vás, že to je nejen pokrytecké, ale také kontraproduktivní, pokud neřekneme nic nebo neuděláme nic s tím, co se děje řadu kilometrů od Paříže, ale ve skutečnosti velmi blízko od Paříže, protože, jak řekla řada z vás, skoro všichni, něk- tyto věci jsou tak těsně provázány, že nemůžeme mít žádnou iluzi, že můžeme vyřešit jeden problém, aniž bychom řešili další. A samozřejmě vyřešíme problémy světa prohlášením a musím říci, že Eh, reaguji negativně, když mám vydat prohlášení ke všemu. Ale v některých případech prohlášení je symbolické. A prohlášení v tento den bylo mé prohlášení a nikoli mluvčího, protože my jednáme a mluvíme se stejnou důrazností a se stejnou konzistentností, ať už je to v Paříži anebo v Nigérii. A současně Velmi sdílím to, co řekla řada z vás. Musíme jednat na různých úrovních. Není to pouze ta prvotní reakce, která se týká bezpečnosti lidí v Nigerii a právo práva lidí více než bezpečnosti počínaje od děvčat, ale jde také o vytvoření prostředí, které zmenší pravděpodobnost, že tyto jevy nastanou a lidé v Nigerii a sousedě Nigerie by měli mít skutečnou budoucnost i přítomnost ve svých zemích. Jsem přesvědčena, že to je věc, kterou musíme určitě dělat. A jak, jak jsem řekla na začátku, to, co již děláme, ať už je to v bezpečnostní oblasti, v oblasti humanitární, v oblasti rozvojové, vítám vaši snahu dělat více a uděláme více. Zřejmě více s ministry zahraničí než v jiných formátech, zejména co se týče bezpečnostních aspektů. Ale chci také zdůraznit to, co řekla řada z vás o potřebě to činit v kontextu, který není pouze kontextem Evropské unie. Musíme spolupracovat s regionem, s se Spojenými národy, s Africkou unii a musíme postupovat koordinovaně. A já bych chtěla závěrem vřele poděkovat panu Fisasu Axelovi za jeho významnou úlohu při vedení eh, volební mise v nadcházejících dnech a týdnech a chci také využít této možnosti a říci, jak moc si vážím nejen parlamentní diplomacie, ale také práce, kterou vykonáváme při volebních pozorovatelských misích. To je klíčová součást naší činnosti v oblasti zahraniční politiky a diplomacie. A díky nasazení a profesionalitě řady z vás, kteří věnují mnoho času, energie a snah tomuto postupu. Takže chci vám za to poděkovat a Věřím, že poděkuji každému z vás za podobnou věc a těším se také na vaši zprávu. Děkuji mnohokrát. Merci, madame. Le débat est ainsi clos.